Prezident Vážený pane... Děkuji, pane předsedo. Davide Urš. Vážení eh, kolegové, pane eh, předsedo, eh, pane, paní předsedkyně komise, chtěl bych v první řadě ocenit naše zdravotníky, kteří bojují v této pandemii. Všichni vám vděčíme za mnohé. Vím, že konec je ještě daleko. Ale zároveň to také ukazuje Eh, naši sílu, to, že jsme schopni činit eh, rozhodnutí, která nyní narušují každodenní životy občanů. Potřebujeme solidaritu, potřebujeme kolektivní eh, kreativitu a každodenní velkorysost. Prožíváme obtížné okamžiky. Je to takový test pro nás, pro všechny, ale zároveň tato zkouška dlouho dopředu předurčí náš další způsob života budoucnost budeme stavět na základě poučení z této krize. Je eh, třeba se náležitě poučit eh, z té probíhající krize, protože věci nezlepšíme, pokud neuznáme, že na začátku Evropská eh, komise nereagovala rychle a některé členské státy projevovaly určitý nacionalismus. A to v občanech eh, zanechalo určitou hořkou pachuť. To musíme uznat. Pokud eh, si máme eh, nasazovat masky, abychom se chránili před covidem. Musíme si naopak sundat z očí masky, které nám zabrání vidět naše chyby, které jsme učinili. Musíme vybudovat odolnější Evropu. Nechceme budovu nějaký, Evropu nějakých zbytečných zdí. Chceme Evropu vlaků a helikoptérů, které dovážejí pacienty tam, kde jsou ještě volná lůžka. Eh, chceme takovou Evropu, která bude schopná nalézt léky pro nemocné lidi a bude připravena je sdílet. Je eh, třeba, eh, aby naše zdravotní systémy byly také odolnější do budoucnosti, pokud jde o dovoz zdravotnického materiálu. Je třeba, abychom byli schopni nějaké budoucí krizi eh, čelit zcela nezávisle. Proto potřebujeme mít mechanismus společného evropského zdravotnictví. Hospodářství, to je další věc. Hovořilo se zde o tom, že uděláme vše, co bude v našich silách, whatever it takes. A teď to tedy musíme skutečně udělat, protože žádný členský stát není schopen z té krize vyjít sám. Ať je jakkoliv silný, ať patří do eurozóny. Nemůže z této krize vyjít. Nemůže. Nesmíme být eh, eh, nesmíme být izolovaní, musíme být eh, solidární. Teď je třeba eh, skutečně, jak říkala paní Ursula von der Leyen, přijít s novým robustním plánem, jakýmsi novým Marshallovým plánem, zaměřit se také na Green Deal a digitalizaci. Strategie máme, ale teď ještě musíme být dostatečně ambiciózní pro to, abychom tuto strategii také zrealizovali. Týká se to zaměstnanosti, podpory malých a středních podniků, eh, průmyslových odvětví zítřka. V této krizi se eh, oslabil vnitřní trh, takže bude třeba ho v budoucnosti podpořit. Za třetí, autoritářské režimy nejsou připraveny lépe než demokratické systémy, které se opírají o dodržování svobod občanů. Eh, strach a uzavírání se do sebe nejsou protiléky. Jsou to naopak jedy a za žádných okolností nesmí docházet eh, ke spochybňování našich demokratických hodnot a svobod. A to musí chápat všichni, včetně Viktora Orbána. Musíme udělat whatever it takes, eh, abychom obnovili naši demokracii a právní stát všemi možnými prostředky. Pokud jde o veškerá tato témata, je třeba si u nich položit otázku toho, jak bude Evropa vypadat po této eh, krizi. Bude to takový eh, slon s hliněnýma nohama, anebo to eh, bude silná a robustní Evropa, která dokáže zasáhnout tam, kde je to potřeba. Nečekejme na nějakou další krizi. a snažme se nebýt individualisty, snažme se pracovat eh, společně, ať jsme z Rumunska, z Itálie nebo ze Slovenska. Eh, a myslím si, že konference o budoucnosti Evropy se v tomto kontextu stává ještě důležitější než dříve. Myslím si, že bychom se měli ujmout této příležitosti a dát náš evropský dům do pořádku. Měla by být bezpečno, bezpečnější a demokratičtější. Tato krize by neměla být důvodem pro nějakou další válku. Měla by eh, být příležitostí k tomu, jak bojovat eh, proti pokrytectví, proti eh, předsudkům. Snažme se z té krize poučit a odnést si z ní přece jen něco pozitivního. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Čolosi. Nyní pan, eh, před, pan Kampomenozi za ID. Děkuji mnohokrát eh, oběma pánům předsedům i paní komis, předsedkyni komise. Děkuji, že jste přišli osobně. Doufám, že toto je poslední schůze, na kterou se kolegové nemohou dostavit osobně je důležité, aby mohly začít fungovat eh, místní národní parlamenty a také Evropský parlament, protože naši občané o to stojí. Já pocházím eh, z Ligurie na severu Itálie. Eh, Lombardie je nedaleko od města, kde bydlím a všichni v, mé, v mém regionu znají někoho nebo mají nějaké příbuzné přátelé, kteří buď zemřeli a nebo trpí. A to, co možná někteří lidé nevědí nebo to nepochopili, je, že je zde obrovská frustrace mezi těmi lidmi, kteří tuto krizi eh, prožívají sami. Buď protože je v karanténě, anebo proto, že je třeba v nemocnici, kde nemůže být se svými blízkými, se svými příbuznými, kteří pak třeba nemohou tomu člověku ani jít na pohřeb. Samozřejmě, že zde nejde pouze o drama zdravotnické, je to i eh, drama, které se týká podniků, eh, samostatně výdělečně činných eh, osob, zaměstnanců, všichni se chtějí vrátit do práce a proto bude eh, třeba vytvořit nějaké stejnorodé a standardizované procesy, jak eh, znovu bezpečně provoz objevit, eh, obnovit. Velice důležité bude zajistit především bezpečnost pracujících. Pokud se nám podaří z této krize výjít relativně rychle, tak to bude e, díky pravidlům, která existovala na evropské úrovni. My e, samozřejmě se určitým způsobem e, musíme odchýlit od některých pravidel a musíme si přiznat, že tato pravidla někdy v minulosti vedla k tomu, že jsme zde v Evropě měli nejnižší růst, nejnižší hospodářský růst. Samozřejmě eh, nemusela to být pandemie, mohla to být eh, třeba nějaká spekulativní bublina, jako před několika lety, nebo nějaká válka, ale bylo jasné, že pokud dojde k nějaké krizi, tak eh, bude mít Evropa velké problémy. A proto je důležité neobnovovat po té krizi některá pravidla, která jaksi nám brání eh, v tom, abychom byli eh, na výši. Eh, hovořilo se zde o tom, že je třeba delokalizovat určité výrobky, Eh, nyní se ukázalo, že to nebylo moudré, například pokud jde o výboru zdravotnické, výrobu zdravotnického materiálu. Francouzský prezident se říká, že musíme zajistit naši soběstačnost, nejen pokud jde o zdravotnictví, ale také pokud jde například o zemědělské výrobky. Hodně se zde nyní hovoří o pravdě. Zmiňuje se často slovo pravda. Snažíme se dívat se na vše z evropského pohledu. Já se domnívám, že často to slouží pouze k obraně Evropské komise, protože Evropská komise je obětí eh, sama sebe, obětí komunikace, obětí toho, jak v posledních letech komunikovala. Ten rozpočet, ten určitě bude dobrý, bude k něčemu. Budeme na tom pracovat, ale těch zdrojů, které bude možné eh, přesunout, eh, bude relativně málo. Důležité je, aby členské státy měly určitou eh, vlastní svobodu, aby členské státy sami mohly činit určité kroky. Eh, Za nedlouho eh, se bude konat další summit. Evropský, eh, italský ministerský předseda tam pojede bez mandátu parlamentu, protože se nepodařilo dosáhnout toho, aby mu dali podporu. Je tam roztržka, která se týká mechanismu stability. Já jsem eh, přesvědčen o tom, že Evropě se podaří překonat tuto eh, krizi evropským členským státům, ale nejsem si jistý, zda se to podaří Evropské unii. Pan Lambert. Dámy a pánové, já vás zdravím z bruselského sálu z hemicyklu, kde běžně bije srdce Evropské unie. Nyní bije trošku zpomaleně, protože jsme všichni zasaženi tou pandemií. My eh, eh, Prožíváme velice obtížné dny. Chtěl bych eh, samozřejmě v první řadě vzpomenout těch obětí a jejich blízkých a chtěl bych také vyjádřit velké uznání všem lidem, kteří den po dni s tím, že jsou sami ohroženi pečují o nemocné. Máme zde mnoho lidí, kteří zaručují chod eh, naší společnosti. Toto je nejhorší krize, kterou prožíváme od roku 45 a ukazuje hluboké trhliny v naší společnosti a ukazují to, co mnozí politici nechtěli dosud vidět. Někteří eh, lidé si teprve nyní uvědomují, že ta úsporná opatření vlastně zabíjejí. Eh, vedou eh, k tomu, že naše zdravotnictví není na dostatečné výši a to vede ke smrti milionů nebo tisíců lidí. Jsou zde také hluboké sociální nerovnosti. Miliony Evropanů jsou nyní nuceně nezaměstnaní nebo chudnou, nemají často ani prostředky na to, aby se najedli a banky, eh, potravinové eh, banky často nejsou schopny uspokojovat eh, jejich poptávku. Často se zde eh, hovořilo v minulosti o lidech, kteří eh, se nacházejí na určitém pomezí chudoby. Tak tito lidé do té chudoby nyní skutečně eh, spadli. A tato krize ukazuje, že i zde v Evropě Mnoho lidí je chudých, ukazuje se, že například pracovní místa jsou nejistá a to naši společnost ohrožuje. Zmíním eh, čtyři hlavní rizika. Jednak je zde eh, riziko toho, že na tu krizi nejvíce doplatí ti nejkřehčí, nejohroženější lidé. Lidé, kteří nemají eh, příbytek, eh, nemají eh, práci, eh, myslím na uprchlíky, na lidi, kteří žijí na jihu, kteří jsou již takto otřeseni válkami a diktaturami. Myslím si, že je zde určité riziko, že ta nerovnost se ještě dále vyostří. Dále je zde riziko pro demokracii. Eh, vidíme, eh, že demokracie je ohrožena v Polsku či eh, v Maďarsku, je omezována pravomoc parlamentů, spravedlnosti nebo médií a je zde určité riziko, že se posuneme k jakémusi permanentnímu nouzovému stavu. Za třetí, pandemie dává určité alibi těm, kteří se snažili zavírat e, oči nad tím, že je třeba, aby se naše společnost znovu stala harmonickou součástí přírody. Máme zde klimatické změny, narušení biodiverzity a e, vyčerpávání přírodních zdrojů. A to vše se nezastavilo kvůli koronaviru. Naopak, e, pokud e, obnovíme světové hospodářství a nepřihlédneme k ekologii, tak to může mít skutečně smrtelné dopady. A to čtvrté riziko, to je riziko, které se týká naší nadnárodní demokracie v Evropské unii. Během té pandemii se ukázalo, že všichni myslí především na sebe a některé členské státy i nadále se zdráhají přijmout společná pravidla, společný postup eh, pro eh, obnovu po krizi, po, pro znovu nastavení běžného života a také znovu nastartování ekonomiky. Eh, zelení a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 Svobodná Evropská aliance jsou přesvědčeni, že Evropská, Evropská unie musí z této krize vyjít eh, společně. Eh, také eh, se chci zmínit o eurozóně, konkrétně o panu Webke Hextrovi, nizozemském ministru financí a jeho šéfovi, ministerském předsedu Marku Rutemu. Chtěl bych mu říci, že stejně jako Německo, Rakousko a Finsko, tak také Nizozemsko patřilo mezi ty, kdo měli největší větší prospěch z té evropské, eh, z evropského společenství. A je tedy eh, třeba jasně říci, že by také měli být eh, připraveni určitým způsobem přispět k řešení této krizi, protože po celá desetiletí v podstatě upírali ostatním určité daňové příjmy. Znáte, dámy a pánové, a naši e, politickou skupinu víte, že my neskládáme ruce v klín a myslíme si, že ta krize bude e, velice negativní, pokud se z ní e, nepoučíme. ti, kteří, které známe jako investory, ti, kteří jsou ohroženi. Musíme se zamyslet nad tím, kdo to je, co pro nás znamenají. To jsou ti, kteří uh, obdělávají půdu, uh, zpracovávají potraveny, uh, eh, vyvážejí rezidenční odpadky. Ti, kteří nám pomáhají v každodenním životě. A druhá oběť této krize to je otázka finančních trhů, kteři, které často mnohé poškozují. Pravdou je, že záchrana života to je záchrana života a demokratických institucí, veřejných služeb, veřejnoprávních služeb, těch, kteří působí v veřejném zájmu. Je to devastující. Jsme všichni součástí tohoto problému, této krize, na to nezapomínejme. A pokud se chceme starat o životní prostředí, tak musíme všichni dodržovat stejná pravidla. Často zaznamenáváme eh, chuť brát víc a víc, víc toho, co nám planeta nabízí. Vidíme, že globalizace a neutuchající chuť stále brát není odpovědí na naše otázky. Je to totiž něco, co jde na úkor odolnosti do budoucna. A ta otázka homo economicus, lidskost, která často jde na ústup to není všechno jenom o životní úrovni a dalších věcech, ale často o lidské interakci. Vážení spoluobčané, tohle je ohromný zásah, který jsme absolvovali. Musíme se však nyní zamyslet nad tím, jak postupovat do budoucna. Je nezodpovědné se jenom eh, zamýšlet nad tím, jak znovu nastartovat ekonomiku, jak se zpět vrátit tam, kde jsme byli před začátkem krize. To by neměla být prvořadá myšlenka, protože v tuto chvíli krize ukázala eh, zranitelnost naší společnosti a neoliberálních politik. V tuto chvíli se musíme podívat na, na naše postupy, na naše smýšlení. Jinak totiž nebudeme odolnější. Určité vyváženosti budeme muset přehodnotit. A proto zde zaznívá jasný apel na změnu našeho smýšlení o společnosti, aby to byl život, lidské zdraví, lidský život, který je středoborem našeho smýšlení a usilování. Pochopitelně musíme, sta- musíme tuto krizi překonat, ale zároveň se musíme již v tuto chvíli zamýšlet nad novými způsoby života, nad novými způsoby spolupráce, cestování, fungování do budoucna, tak aby vše fungovalo apel na adresu evropských institucí a apel na adresu zvláště Evropské rady a jeho předsedy. Tato pandemie, tato krize nám ukazuje, že Evropa, Evropská unie, evropská myšlenka jsou sami terčem tohoto útoku. A pokud se nesemkneme, tak je zcela zřejmé, že národní egoismus převáží a v tuto chvíli je na nás, abychom se eh, o toto postarali. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Lamberci. Nyní opět eh, dálkové spojení. Pan předseda Fito. Děkuji, pane předsedo Sasoli. Děkuji, že mám možnost se s vámi spojit a samozřejmě si také přeji co nejdříve se vrátit eh, do parlamentního sálu. Také já chci jako Ital v této situaci na úvod eh, vzpomenout eh, desítek tisíc obětí, které ještě bohužel každý den přibývají. Ta situace je stále dramatická. A také chci velice ocenit skvělou práci zdravotníků, lékařů, dobrovolníků, pořádkových složek, díky kterým se nám daří té pandemii čelit. Myslím si ale také, že je v tomto okamžiku velice důležité pouze si nepřát, eh, co by se mohlo stát, představovat si, co by se mohlo stát v budoucnosti, ale musíme se také zamyslet nad minulostí a musíme velice jasně říci, že Evropa byla zcela nepřipravená na svou koordinační úlohu, kterou měla vykonávat. A to, co je ještě mnohem vážnější, je to, že řada členských států prokázala velký egoismus, velké sobectví. V okamžiku, kdy to slovo solidarita, které jsem dnes dopoledne tak často slyšel, měla převládnout. Solidarita měla Eh, převládnout. Myslím si, že ale ještě je třeba se nad tím zamyslet eh, v budoucnosti, stejně tak jako nad tím, eh, co bude následovat. Myslím si, že po té zdravotnické krizi bude důležité se rychle zabývat tím, jak eh, má Evropa z hospodářského pohledu zareagovat, tak abychom se vyhnuli nějaké nezvratné hospodářské krizi Evropy a členských států. V tomto kontextu musíme ale i zde říci, některé věci. První je, že mám takový eh, zvláštní pocit, takový špatný pocit z toho, jak se jednalo už před tou pandemí, z toho, jak probíhala ta jednání. A také pokud jde o určité postoje, které se projevují i u toho usnesení, které dnes projednáváme a které naše skupina velice jasně odsuzuje, protože se zde eh, zase využívá článek 7 eh, vůči polské a maďarské vládě. Myslíme si, že to je jaksi velice nevhodné vzhledem k této situaci, které čelíme. A myslím si, že bychom se společně měli zaměřit eh, také na ta ekonomická řešení, jak jsem říkal. Ta musí být naprosto konkrétní a efektivní, tak abychom poskytli odpovědi našim občanům, zaměstnancům a podnikům. Mám na mysli především oblast cestovního ruchu, dopravy, výrobní sektor, zemědělství, což jsou odvětví, která prožívají dramatickou situaci a potřebují zcela jasná jasné odpovědi na své otázky. Jsou to například nástroj Evropské investiční eh, banky, program SUR a další, ale důležité bude, abychom se eh, vyhnuli přílišným byrokratickým eh, překážkám. Takže netýká se to pouze evropského rozpočtu. Pokud nebude evropský rozpočet hluboce změněn, tak si vůbec nedovedu představit, že bychom eh, mohli diskutovat o těch programech, eh, o kterých, se, o kterých se diskutovalo před krizí, například Green Deal, zelená dohoda. Myslím si, že se musíme eh, zamyslet nad tím, jak v této oblasti postupovat. A myslím si také, že je skutečně třeba přijít i s různými inovativními, efektivními nástroji, ve kterých se projeví, že Evropa je skutečně solidární, protože to si myslím, že od nás od nás evropští občané e, čekají a skupina EKR s tímto také bude k té debatě přistupovat. Děkuji panu předsedu Fitovi a nyní paní předsedkyně Obry. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, za sjednocenou evropskou levici. Chci také nejprve vyjádřit vzpomínku na mrtvé pozůstalé, ocenit eh, pracovníky v první linii a eh, zmínit to, že jsme si eh, vědomi zdravotní, hospodářské, sociální krize. Je třeba, abychom k tomu, postupo, k tomu přistoupili společně, jednotně. Je třeba zaměřit se na ochranu všech. Ale hned na úvod chci říci, že vše zůstane jen na papíře, pokud eh, se bude parlament příliš eh, soustředit pouze na nedostatek koordinace mezi členskými státy. Ta debata musí jít dále, musíme se zaměřit na příčiny té katastrofy. Jak eh, vysvětlíme, že to usnesení, o kterém dnes hlasujeme, neobsahuje žádnou zmínku o zodpovědnosti rozpočtových škrtů, které zasáhly naše zdravotnictví. Zde je třeba jasně eh, zmínit, že je to vina Eh, těch eh, škrtů, protože například eh, za 10 let se ve Francii o 14% snížil počet lůžek intenzivní péče. Ty škrty prostě zabíjejí, vážení kolegové. A my nad tím nemůžeme zavírat zde v Evropském parlamentu oči. Mezi lety 2011 až 2018 Evropská komise doporučovala členským státům snížit jejich rozpočty na zdravotnictví a liberální eh, vlády eh, toho eh, doporučení využívaly, aby skutečně omezili fungování našich nemocnic. A nyní je třeba se z toho poučit. Je naší povinností jasně vyjádřit to, Eh, že eh, zamítáme eh, veškeré škrty, protože ty výsledky jsou katastrofické. Lidé v Itálii umírají a Itálie neví, zda má přijmout ten otrávený dárek Evropské unie. A já se stydím, že náš parlament mlčí před touto velice těžkou volbou, před kterou Itálie stojí. Liberálové eh, používají eh, zadlužení jako jakéhosi damoklova meče, který vysí nad hlavami evropských občanů. Určitě jste také eh, slyšeli eh, zástupce vlád, zástupce odborů, že ta krize něco stojí, že je drahá, že bude třeba pracovat více. Ale my ten referén už známe, nemusíme ho znovu poslouchat. Zase tu krizi zaplatí lidé. Zaplatí ji především ti, kterých se týká již nejví, nyní, ti nejchudší, ti nejzranitelnější. Nyní vystupujeme tak, jako by ty škrty a omezování eh, práv eh, byla tou jedinou možnou cestou. Ale tak to přece není. Spíše, než abychom nadále setrvávali v tomto uvažování, musíme uvažování Musíme se inspirovat eh, Albertem Camusem eh, a musíme se zaměřit eh, nad tím, zda, zamyslet nad tím, zda šlo věci dělat jinak. Je třeba zajistit, aby náklady na tu krizi byly rovnoměrně rozděleny, aby je nesly také nadnárodní společnosti. Je také třeba využít měnové politiky, abychom se vyhnuli dalším škrtům. Eh, proč eh, odmítat eh, společné dluhopisy? Proč zabránit evropské evropským bankám, aby přímo financovali hospodářství státu. Vážení kolegové, nyní je nejvyšší čas, abychom prolomili veškerá tato tabu, protože to je jediný způsob, eh, jak čelit dnes této krizi a jak zítra čelit klimatickým změnám. Ale vidím, že někteří z vás to stále ignorují. A vyhýbají se řešení těchto témat. Musíme mít odvahu zvrátit ta stará dogmata kvůli kterým jsme se dostali až do této katastrofy. Děkuji a prosím pana Gangazisiho. Děkuji. V prvé řadě Děkuji paní Fendelájen a panu Michelovi za přítomnost sále, za to, jak se ujali své role ve stávající krizi, ale je to okamžik krize, kde si uvědomíme, jak omezený je záběr našich institucí. Oba jste se věnovali otázce budoucnosti Evropské unie. Říkali jste, že záleží na tom, jak se zhostíme svých povinností v rámci této krize, ale bohužel Evropská unie nemá úplně nejlepší historii, co se týče řízení krizi. Bohužel v roce 2008 jsme zaznamenali finanční krizi a nadále pocitujeme její dopady, protože Evropská unie situace nezvládla. Ty dopady jsou neuvěřitelné, devastující, zvláště na okrajích eurozóny. Migrace. Otázka migrace rovněž nebyla zvládnuta. Krizové řízení v otázce migrace byla katastrofa a stále pociťujeme dopady eh, tohoto nezvládnutí situace a doufáme, že koronavirus to bude jiná záležitost. Vy říkáte, pane Mišeli, že občané čekají na reformu a máte pravdu po krizi bude třeba provést reformu institucí, protože pokud by žádná reforma neproběhla, tak evropští občané by úplně odepsali Evropskou unii. A by se po řešení, které by bylo efektivnější, jednodušší, lepší. Pokud Evropská unie nebude schopná se přizpůsobit, tak její nepřátelé velice rychle zhodnotí takovouto situaci období po covidu musí být plné solidarity. O solidaritě jsme hodně slyšeli, ale také se musíme věnovat subsidiaritě. Subsidiarita to je otázka, kdy co nejvíce věcí je třeba řešit na místní úrovni, v závislosti na tom, kde je to nejefektivnější. A stále více ale našich výzev si vyžádají mezinárodní spolupráci, spolupráci regionu, spolupráci dokonce celosvětovou. A proto je potřeba provést reformu institucí. A ať už konáme jakkoliv, je třeba se na budoucnost a budoucí reformy připravit. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji Paní Delange, prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Naposledy, když jsem zde vystupovala, tak jsem hovořila o hrdinech, jako je moje sestra, která pracuje na ortopedii standardně, ale v této krizi se jako dobrovolnice přihlásila do nemocnice v Maastrichtu a na vlastní oči sleduje, co se děje. Příbuzní nemají přístup do nemocnice, to znamená, že pacienti umírají sami. Lékaři sledují, jak ztrácejí doslova jednotlivé pacienty. A co musí udělat v tuto chvíli. My nepotřebujeme žádné další teoretické, byrokratické debaty o jednotném trhu. Samozřejmě jednotný trh bude středobodem oživení ekonomiky, to ano, stejně jako velké investice, o to se bude starat Evropská komise, musíme využít našeho rozpočtu jako nástroje solidarity, s tím souhlasím, ať zde nedojde k žádné mílce, ale co potřebují lidé v nemocnici, jako je třeba moje sestra, to jsou hlavně Ukrajině masky a ta stojí v tuto chvíli o Evropu, která je schopná co se takového zajistit, protože musíme být nezávislí, co se týče výroby a zajištění a dodávek zdravotnického vybavení. Potřebuje solidaritu, solidaritu v činech a já v tuto chvíli sleduji, že někteří pacienti například jedou do Německa a jsou ošetřováni tam. Někdy Itálie tvrdí, nebo někteří tvrdí, že Itálie dostává více pomoci z Ruska než z členských států Evropské unie. To není potřeba vůbec takovéto řeči. Oni potřebují v nemocnicích spíše eh, skutečnou akci. Jeden členský stát koná jedním směrem, druhý členský stát koná druhým směrem a rada nakonec opakuje stejné chyby. Komise hovoří o jednotě při zvládání krize a já vám říkám, to je dobře, že máte pokyny a hlavní směry. Potom ukažte lidem, jako je moje sestra a další, že jste byli schopni se poučit a že jste schopni v budoucnu jednat lépe a situaci zvládnout. Děkuji vám. Děkuji, paní Delange. A další na řadě je pan Děkuji, pane předsedo. My vítáme dosavadní opatření v boji s koronavirem, ale je třeba být ještě ambicióznější. Je třeba dosáhnout hmatatelných výsledků pro všechny občany, především pro ty nejzranitelnější, chudé, eh, ženy, lidi s postižením. Proto je třeba eh, zaměřit se především na ten eh, fond pro nejohroženější, nejchudší osoby a zmobilizovat příslušné prostředky. Odhady eh, měnové, Mezinárodního měnového fondu odhadují, že HDP Evropské unie se sníží o 7,5 Eh, proto je třeba využít eh, veškerých eh, nástrojů na podporu zaměstnanosti a hospodářství, například nástroje SUR. Je třeba mít silný Eh, hospodářský plán bez podmínek. Hovořilo se zde o tom eh, mechanismu stability mez. Eh, každý stát si může zhodnotit, zda ho využije a jsem velice rád, že dnes Evropský parlament dává na stůl ty recovery bonds, společné dluhopisy. To je něco, co Rada 23. dubna nebude moci na samitu ignorovat, protože že zde jde o zachování hospodářského, sociálního a politického modelu celé Evropské unie pro budoucí generace. Paní předsedkyně zde dnes hovořila eh, Spinelliho z manifestu 28 eh, 28, ale my musíme být stejně odvážní eh, protože Evropané po nás chtějí, abychom eh, skutečně byli na výši této eh, krize a myslím si, že mají pravdu, nesmíme je zklamat. Děkuji. Nyní paní kolegyně Sejourny. Pan kolega Sejourny. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, ten text, eh, o kterém jsme nyní eh, hlasovali, je nejdůležitější z celého mandátu, protože se domnívám, že to je usnesení, které vychází z evropského lidu. A v této strašné krizi se nám podařilo v tom textu najít společný evropský zájem. Ten text nepochází ani ze Skandinávie, ani z jihu Evropy, ani z východu, ani ze západu. Eh, není majetkem žádné politické rodiny. Eh, je to text pro pečující pracovníky v Bergamu, v Madridu, v Milúzách, je to pro pokladní, pro eh, řidiče autobusů, pro jejich rodiny tak, abychom v budoucnosti měli masky a ochranný materiál, ochranné nástroje. Je to text pro naše zaměstnance, pro naše malé a střední podniky, tak, abychom eh, měli eh, více eh, prostředků z Evropské investiční banky. Je to pro všechny demokraty, je to pro děti, ať pochází z Francie, Itálie, ze Slovenska, z Nizozemska. Jde o děti, které třeba za pět let vstoupí na pracovní trh a eh, je eh, velice důležité, abychom eh, dokázali Eh, vše společně eh, zajistit. Eh, tento sál je nyní prázdný, ale je to takový klamný pocit, protože ten sál, stejně jako tato instituce, je vždy naplněn aspiracemi evropských občanů. My je zde zastupujeme a podařilo se nám dospět k dohodě. Nebudu samozřejmě předjímat to eh, hlasování, to, k čemu dojde za několik eh, týdnů. A otázka je, jak je možné, že je Evropa tak eh, rozdělená. Zdá se, že Evropská rada jde vlastně proti evropskému veřejnému mínění, které souhlasí s těmi základními eh, principy toho světa po krizi. A já mám na předsedy eh, vlád a šéfy států jedinou výzvu, aby hledali dohodu, aby nechodili, nehledali nikde dále, protože ta dohoda zde vlastně vlastně již je, vyjadřují evropští lidé, takže stačí je poslouchat, stačí poslouchat eh, jejich volené zástupce. My eh, jsme eh, se zhostili této naší zodpovědnosti jako volení zástupci a teď je teda na vás. Ähm, Děkuji. Pan kolegovi Sežané a nyní kolega Mariany. Děkuji. Vážený pane předsedo, co se týče této zdravotní krize, tak Musíme říci, že je strašné, když nás zastihne nepřipravené a to je také neodpustitelné. Nechci hovořit eh, o populismu, ale chci říci, že skutečně Evropa nebyla připravená. Nestačí jenom si mít ruce, protože podívejme se na zdravotnické systémy, které jsou na kolenou, ty systémy se hroutí a když naše společnost čelí takové výzvě, jako je koronavirus, tak nemá šanci. Na jedné straně jsou různé um, mýty založené na kolektivní fantazii, pak, je tam, pak jsou tam také určité společné sny, ale Evropa se musí teď tak, jak se z toho trošku probudit z některých těch snů. Ve Francii má vláda eh, rozpočet na sociální politiku, který byl oškrtán. V roce 2020 se bude dávat na mm, zdravotnictví jedna miliarda a Evropská unie nabízí 3 miliardy vlastně všem evropským zemím a to vůbec nestačí tomu, jak byly ty rozpočty na zdravotnictví osekávány. Rakousko a Dánsko nabízí vlastně vlastní způsoby, jak uvolnit ta opatření, zatímco Evropská unie chce jednotné řešení nejenom na boj s koronavirem, ale také na tom, aby získala opět důvěryhodnost. Německo zavřelo své hranice okamžitě na začátku své krize. Evropská unie nejprve protestovala a říkala, že chce raději šengenský prostor a volný pohyb osob, než zachraňovat životy. A říkala, že to bude špatné pro e, pracovní trh. Evropská unie by se měla zamyslet, zda její opatření ještě nezhoršují situaci. Máme zde určitou architekturu, musíme se nad ní zamyslet, jak to vypadá v době krize. Evropská unie vlastně využívá obavy lidí, aby pokračovala v prosazování své ideologie. Makedonie a Albánie chtějí přistoupit do Evropské unie. Evropská unie pokračuje s tím postupem a to bude další tlak na rozpočty. Lidé by měli se zamyslet nad tím, jak to vypadá. Delokalizované firmy teď vidí, že vlastně jsou oslabovány těmi evropskými pravidly. Velké firmy pomáhají eh, také k tomu, že vlastně lidé přicházejí o své příjmy. A co ty největší firmy? Eh, jsou zde také zemědělci, máme zde kvóty, máme zde různé ceny. Mnoho lidí tratí na těch společných opatřeních. Teď je na čase, aby země ukázaly svou solidaritu Národní orgány musí také dobře řídit migrační toky, které zde jsou i během této zdravotní krize. Také je zde, zde Evropská služba pro vnější činnost, která ukazuje, že v Libii a v Turecku je naprosto nečinná, že vlastně tam nic nedokázala, protože od z těchto zemí pak budou přicházet další migranti. Evropa by měla řídit eh, naše kroky, ale je to spíš naopak. Takže měli bychom přistoupit od slov k činům. Já sám si nemyslím, že, že stačí pouze mluvit. Evropa by skutečně se nad tím vším měla ještě znovu zamyslet. Děkuji, pane Marinesko. A nyní pan Žambacký. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane, vážená paní předsedkyně komise, vážený pane komisaři, kolegové, nikde, nikdo zde neřekl nic proti komunistické Číně, nikdo neřekl nic, že Čína mlčela, že šířila lži. E, stejně tak jako třeba Sovětský svaz, kdy se lhal celému světu o tom, jak to bylo v Černobylu a výsledkem jsou tisíce obětí zde v Evropě. Nikdo řekl, nic o tom, že by komunistická Čína měla nést odpovědnost. To je první věc. Druhá věc. Evropská komise zaspala a kvůli těmto eh, opožděním musely členské státy uzavřít své hranice. Za třetí, ehm, vážený pane eh, Charlesy Micheli, já si myslím, že byste mm, trošku se měl nad sebou zamyslet. Eh, měl byste se stydět, protože jste zde v této místnosti rozhodovali o paličku mobility. A teď si uvědomte, jak to vypadá s těmi eh, z Čechy, Bulhary a s dalšími řidiči z těchto zemí, kteří teď ale chrání životy. Te, oni teď vlastně zachraňují životy v západní Evropě. Teď už vám nevadí, teď už se tak tolik nestaráte, jestli mají dost odpočinku a jestli náhodou nespali e, místo v hotelu v kabině svého kamionu. Ale jakmile to skončí, tak se zase, e, tak, taky zase hodíte přes palubu. To je pokrytectví, ale je to možná ještě víc než pokrytectví. Je to úplně e, šílené. Takže my jako evropští konzervativci toto nepodepíšeme, nechceme jít tímto směrem. Dnes potřebujeme rozumná ekonomická opatření. Tento text přináší pouze různé fantasmagorie. Pokud nebudete eh, pokračovat rozumně, tak se tento virus stane dalším Černobylem. Děkuji. Nyní dvě minuty paní, pan Botenga. Děkuji za slovo. Eh, já bych vám chtěl poděkovat, panu Micheli, já vám poděkuji Ehm, chci říci, že rada jako vždy říká, že odpovědí je více trhu, více společného trhu, ale teď slyšíme, že vlastně ten trh také přináší problémy. Máme zde nedostatek masek, nedostatek ventilátorů, ale já chci hovořit také o tom, že potřebujeme vakcíny, budeme potřebovat všechny další prostředky, protože kdyby byla lepší příprava, tak bychom zabránili mnoha obětem. To je jedno poučení. Také chci říct, že jsme věděli už dříve, že potřebujeme roušky a že potřebujeme osobní ochranné pomůcky, ale zase je to otázka peněz, protože velké nadnárodní firmy eh, ty raději eh, investovaly do ostatních věcí. Je to dost cynické, protože dnes všichni potřebují léčbu, potřebujeme vakcíny, ale nadnárodní firmy jsou připravené se do toho vrhnout, chtějí patenty, chtějí exkluzivní práva, aby to pak mohli prodávat dalším firmám, protože nakonec v tom se bude jaksi točit eh, obrovské množství peněz. Já chci říci, že by tam z této pandemie nikdo neměl být nějaký velký profit, tomu bychom měli zabránit. A proto chci také říci, že chceme eh, pozměnit celý systém evropského zdravotnictví a týká se to také ochrany patentů. Už s tím nemůžeme dále otálet. A proto bych eh, chtěl říci, aby zde byly povinné licence z evropské úrovně, které se právě budou eh, týkat patentů a které eh, dokážou zaručit generická levná léčiva. Víme, že třeba v Jižní Africe nadnárodní firmy eh, řekly, že nechtějí snižovat cenu pro léky, pro antivirotika proti HIV, ale Mandela proti těmto firmám zakročil, takže mm, to se ta, k tomu tam došlo. Musíme tedy být spíše na straně života, než eh, profitu velkých nadnárodních farmaceutických firm. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím na minutu a půl Děkuji, pane předsedo. Já když jsem zde vystupoval naposledy eh, v italštině, tak jsem nevěděl, že budu brzy mít důvod vystupovat eh, znovu v italštině, protože tím vyjadřuji svou blízkost a solidaritu eh, zemi, která je eh, zasažena nejvíce, ale je určitým symbolem pro všechny evropské země. Podobně jako Itálie i Katalánsko je krizí covidu velice Eh, tvrdě zasaženo. A dnes bychom zde vlastně měli hovořit ve všech evropských jazycích, protože jsou zasaženy společnosti a hospodářství všech členských států a měli bychom Unii více než vždy jindy vidět jako jedinou společnost. A já bych samozřejmě chtěl vyjádřit svou solidaritu, solidaritu eh, svých eh, kolegů, především katalánských kolegů, pana Puigdemonta a druhé kolegyně. A chci vyjádřit Eh, velký zármutek nad tím vysokým počtem obětí, eh, především eh, také v Madridu a v oblasti Rioja. Musíme se skutečně zaměřit na zdravotnictví a na hospodářství. Plně podporujeme vydání rekonstrukčních dluhopisů a úpravy evropského rozpočtu. Důležité je investovat eh, také do eh, výzkumu, tak abychom drasticky snížili dobu, která je nezbytná na eh, přípravu vakcíny. Důležité také je zaměřit se na posílení vědecké spolupráce v mezinárodním globálním měřítku. Děkuji a prosím na dvě minuty pana Morešana. Děkuji, pane předsedo. Poslední dva měsíce nám, vážení kolegové, ukázali, že žádná země nezvládne tuto krizi samostatně. Evropská reakce už se prokázala, že eh, jedině taková dokáže fungovat v terénu. Před třemi týdny jsme tady stáli a říkali jsme, kolik peněz bude připraveno pro boj proti koronaviru. A já jsem tehdy předsedkyně Evropské komise požádal o to, aby vyčlenila více prostředků. Veškeré nevyčerpané prostředky Unie na rok 2020 musí být v tuto chvíli použity na boj proti koronaviru. A v tuto chvíli Evropská komise navrhuje přesně to. Navrhuje více než 3 biliony. Já říkám ano, musíme to schválit co nejrychleji, aby to byl předpis, aby to bylo jasné, závazné, aby se tyto prostředky dostaly k lidem samotným, k lékařům, do nemocnic. Ale říkám ještě jednu věc. Musíme se zasadit ještě o další kroky, musíme plánovat více v tuto chvíli zaznamenáváme nejpalčivější potřeby právě v nemocnicích. Zaznamenáváme, že města, obce nejsou schopny často samostatně zachraňovat životy a lidé zlížejí k nám a říkají si, Oni připraví nějaké řešení, plán, návrh a ujměme se tohoto úkolu, snažme se investovat do nemocnic, které potřebují naši pomoc v každém koutě Evropy. Já jsem navrhoval fond, který by vylepšil situaci v nemocnicích v každém koutě Evropy, ať už žijete kdekoliv v Evropské unii, aby se všude dostalo všem náležité lékařské péče. Otázka není zní, máme na to peníze a od Odpověď samozřejmě je, ano máme. Jen je vyčleníme tam, kde jich je nejvíce potřeba, abychom zachraňovali životy. A moje skupina navrhuje pozměňovací návrh k dnešnímu usnesení v tomto smyslu a já prosím všechny ostatní, aby se postavili za nás. Snažme se o to, aby to byl projekt Evropského parlamentu, snažme se o to, aby Evropský parlament byl v roce 2020 symbolem toho, kdo se zasazuje o pomoc Evropanům a o záchranu lidských životů. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. A v tuto chvíli prosím na minutu a půl pana Morena Sancheze. Děkuji, pane předsedo. V této obrovské krizi nemůžeme dávat nějakou minimální odpověď ekonomická dogmata a nesmělé odpovědi již neplatí. Je před námi historická výzva a musíme osvědčit solidaritu, připravenost inovovat a nikoho, na nikoho nezapomenout, protože celý náš společný projekt je nyní ohrožen. Eurobondy jsou určitě dobrým krokem, ale nestačí to. Potřebujeme komplexní plán obnovy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Potřebujeme společné evropské investice, potřebujeme Marshallův plán, tak jak to navrhoval pan předseda, San, paní předsedkyně Sanchez. Potřebujeme skutečně solidární, solidární eh, eurobondy. A musíme dnes odtud vyslat jasný eh, signál eh, Celá má delegace podporuje připravené usnesení. Je třeba přijít s rozpočtovými opatřeními, která budou reagovat na sociální, hospodářské a zdravotní potřeby našich občanů, především těch nejzranitelnějších. Důležité je okamžitě využít veškerých eh, finančních nástrojů, které máme stejně tak jako pravomocí, které plynou z našich eh, smluv. Je třeba zaměřit se eh, také na to, aby byla zachována vláda práva. Určitě je třeba zaměřit se na digitalizaci, na zem, zemědělství, cestovní ruch, rybolov, také na kulturní oblast. My plně podpoříme ten to plán obnovy. Bohužel se řečník byl eh, přerušen. Pan předseda přerušuje řečníka, nelze tlumočit. Eineinhalb Minuten. Měl jste minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pan eh, předseda Opět Já jsem vám dal eh, slovo na minutu a půl a v tuto chvíli již hovoříte dále než dvě minuty. Je to otázka zájemné úcty, úcty k dalším kolegům. Sledují nás i další mimo prostory tohoto parlamentu a my potřebujeme ještě vyčlenit čas komise na konci celé rozpravy. Proto jsem vás přerušil. Děkuji. A další na seznamu řečníkům paní Rys. Des... Merci, Děkuji, pane předsedo. COVID-19 eh, nám ukazuje ty horší stránky, ale možná také ty lepší stránky lidské povahy. Především jde o to obrovské nasazení našich zdravotníků. Uh, těm nikdy nebudeme moci dostatečně poděkovat, ale jsou to projevy solidarity všude v Evropě, například změny produkt výrobních řetězců ze strany podniků, eh, tisíce lidí, kteří šijí látkové masky. A také jsou to ti občané, kteří se ptají nás, kladou otázky nám. Dělá toho Evropa dost? Co Evropa dělá? O hospodářské oblasti jsme již hovořili, tam již nějaké návrhy máme, uvidíme, co budoucnost. Máme eh, zde státní pomoc, pak stability, ta bazuková opatření, vidíme, že veškerá tabu se Eh, bordí. Eh, my samozřejmě podporujeme také ty koronabondy. Ty by měly být určeny výlučně na boj proti této eh, covidové krizi. Pokud jde o zdravotnictví, tak tam těch otázek bude více. Tam se nesmíme už dále schovávat za limity smluv. Ta krize je skutečně obrovská a otázkou je, proč komise neaktivovala humanitární pomoc v samém srdci Evropy, abychom pomohli Eh, přeplněným nemocnicím v Bergamu, v Madridu, v Milúzách. Kde byl Evropský zdravotnický sbor? My přece máme k dispozici eh, humanitární eh, pomoc a civilní ochranu. A chtěla bych ještě zmínit naše nejstarší občany, kteří platí tu nejvyšší cenu. Ve Francii je to jedna ze tří osob, v Belgii jeden ze dvou, Eh, lidí. Je to obrovská tragédie a já bych chtěla apelovat na paní eh, předsedkyni eh, komise, aby ti lidé již nezůstávali v izolaci. Je důležité, aby ti návštěvníci byli testováni, aby nosili masky a je velice důležité, aby ti lidé nezůstávali už dále sami. Je velice důležité, abychom na ně nezapomínali, protože na nich v naší politice Děkuji vám, paní. Na staré lidi zapomínáme. Digitiman. Děkuji vám, paní kolegyně, pan Forman, prosím. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie se dostává do potíží. V lednu jsme zaznamenali, že eh, přichází z Číny smrtelný virus. Nikdo nekonal, nikdo nereagoval na informace z Číny nebyl, neměli jsme k dispozici testy ani zdravotnické prostředky, šengenské hranice byly otevřeny. Až do 18. března byly otevřeny. To znamená, že ani naše odvětví nebylo dostatečně chráněno. Nikdo nevynaložil dostatečný tlak na to, aby došlo k uzavření těch trhů v Číně. Nez, nikdo se